A tímto je tedy tento mandát eh, potvrzen. A socialisté v Evropském parlamentu eh, navrhli, že Sergio Gutiérrez by měl být eh, místo Magdaleny Alvarez Arsi ve výboru pro EU Rusko. A máte někdo něco proti? Nikoli, takže to schvalujeme. Obdržel jsem stanovisko rady z prvního čtení a stanovisko